Eh, článku z 20 září 79 ohledně volby poslanců do Evropského parlamentu, kteří jsou zvoleni ve všeobecných a přímých volbách. Eh, zahajuji toto první